Zahajuji zasedání. Zápis včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo námitky? Evidentně ne. Tím pádem schváleno. Teď se dostáváme k